Um, Kolegové, dobrý den všem. Znovu začneme včas, pokud je to pro všechny přijatelné. Nemáme zde velkou návštěvnost, ale děkuji kolegům, kteří dnes ráno přišli včas. Dnes ráno máme první bod na našem pořadu jednání a to je prezentace pana Gece, který je ředitelem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti a předloží nám dva, dvě zprávy, Evropskou drogovou zprávu 2014 a také obecnou zprávu o činnosti v roce 2013. Musím říct si novým kolegům, že je to všechno webstreamováno. Takže i když tady moc lidí není, tak si to určitě všichni poslechnout. Toto byla pro nás velmi důležitá práce. Drogy a drogové závislosti. Mnoho členů našeho výboru se na to zaměřovalo, takže je to velmi důležité prezentace je velmi dobře načasovaná, především tento rok, kdy výbor Libe je zodpovědný za dva postupy, které probíhají ve spolurozhodování a týkají se protidrogové politiky. Jednak je to nařízení o nových psychoaktivních látkách, zpravoda je pan Bony a definování drogové směrnice. Tady je zpravodajkou paní Jiménez Beseril. Včera tady byla, dnes tady bohužel není, ale přijde prý za chvíli, jak mě říkají. Takže nyní dovolte, abych vřele přivítal pana Gece na výboru Libe. Prosím, Wolfgangu, máte slovo na vaši prezentaci a potom budou otázky z pléna. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru Libe, je mi velkou ctí, že se s vámi opět uh, mohu setkat. Je to snad již po desáté. Dneska bych vám měl představit hlavní body z nové analýzy EMCDDA, pokud jde o situaci na drogové scéně v Evropě. Eh, jak víte, tak ta zpráva, Evropská drogová zpráva, vyšla už na konci května, ale bylo to zhruba v době, kdy se konaly volby do Evropského parlamentu. To znamená, že eh, vám ty výsledky představím až dnes. Celkem vzato naše analýza eh, hovoří o poměrně stabilní situaci, eh, přičemž v některých oblastech jsme zaznamenali pozitivní eh, známky, pozitivní signály. Klesající trend se týká především použití a dostupnosti heroinu, ale stimulanty, syntetické drogy, konpí a léčebné produkty jsou stále významnější. Drogy, se kterými se setkáváme dnes, se v mnohem liší od drog z minulosti. U těch zavedených drog, jako je eh, konopí, eh, vznikají nové eh, výrobní techniky, které mají dopad na jejich potenciál. Kromě toho je tu také mnoho syntetických drog, mnoho nových látek. Současné Současnou největší eh, obavou je, jsou nové syntetické opiáty a halucinogenní látky, které jsou velmi eh, aktivní. To znamená, že z několika málo gramů můžete vyrobit 10 tisíc dávek. Nové psychoaktivní látky jsou často eh, získávány legálně v podobě prášku z Číny nebo z Indie a jsou dováženy do Evropy tady jsou zpracovány, zabaleny a prodávány jako eh, chemické látky určené pro výzkum, tím se dostávají na legální trh tuto chvíli evidujeme více než 400 nových psychoaktivních eh, látek. 81 eh, z nich, eh, to znamená čtyřikrát více než před čtyřmi lety, bylo zaznamenáno v rámci evropského systému včasného varování. A tento rostoucí trend pokračuje. E, do dneška se v tomto roce registrovalo 72 látek a to máme před sebou ještě tři měsíce. Internet je velmi důležitým hráčem, pokud jde o drogovou scénu. V roce 2013 naše agentura identifikovala 650 webových stránek, které prodávají e, drogy Evropanům. E, a pro orgány činné v trestním řízení je velkou výzvou především prodej v tzv. uzavřených sítích. Eh, před 15 lety eh, bylo velkou vizí evropských institucí, především Evropského parlamentu, ale také členských států, aby se investovaly peníze do evropského systému eh, včasného varování. Nyní už je tento systém v celosvětovém měřítku považován za příklad dobré praxe. Nicméně tento mechanismus je pod velkým tlakem a možná, že je dokonce ohrožen vývojem, který jsem právě popsal, protože jak na úrovni e, MCDDA, tak na úrovni členských států není dostatečně financován. E, během tohoto roku e, bylo šest látek předmětem podrobné analýzy rizik v rámci našeho rozšířeného vědeckého výboru, kterého, který se skládá ze zástupců akademické scény nebo akademické sféry Podotýkám, že během let 2010 až 2013 tato analýza proběhla pouze u tří látek, to znamená, že ten nárůst je patrný. Eh, pan předseda zmínil nový právní rámec pro nové psychoaktivní látky, o tom už jsme v tomto výboru diskutovali, a Evropský parlament už k tomu přijal pozici, přijal pozici ke dvěma právním textům. Podobně jako v minulosti eh, budeme eh, s kolegy k dispozici oběma zpravodajům a také všem ostatním poslancům, kteří eh, na eh, tomto tématu pracují. Eh, konopí je droga, která nejvíce štěpí veřejné mínění. Jsme svědky velmi živé veřejné debaty, která byla oživena především právními změnami v části Spojených států a v Latinské Americe. V Evropě Eh, jsme zaznamenali nárůst domácí produkce a to vedlo k tomu, že eh, právě eh, konopí je generátorem hotovosti pro organizovaný zločin. Nelegální stimulanty jsou relativně stabilní, kokain je významný především v jižní a v západní Evropě, amfetamin je zase důležitý pro severní a východní země. Eh, nové studie odpadních vod potvrzují, že metamfetamin eh, který měl původně těžiště v České republice a ve, na Slovensku, se nyní objevuje i v celé řadě dalších zemí, ať už je to um, Německo, Řecko, Norsko nebo Spojené království. V loňském roce Europol uh, rozprášil nebo hovořil o tom, že byly zničeny dvě uh, výrobní, dva výrobní závody pro extázy a kromě toho jsme spolu s Europolem vydali společné varování o tom, že extáze je dostupná ve velmi eh, účinné podobě. Dámy a pánové, drogová scéna už není v evropských městech tak viditelná jako dřív. Je to, díky, je to dáno především prostředky, které jsme eh, investovali. Nicméně tento problém není vyřešen a stále se vyvíjí. V, kontu, v tomto kontextu vás mohu ujistit, že se budeme i nadále zaměřovat na to, abychom poskytovali včasné objektivní a vyvážené analýzy tohoto drogového problému. Dámy a pánové, to jsem vám chtěl říci, pokud jde o evropskou drogovou zprávu, ale jak víte, dneska máme na našem programu dva body. A nyní tedy přejdu k přehledu činnosti EMCDDA v roce 2013. Všechny ty aktivity jsou popsány v, v obecné správně o činnosti v roce 2013. Rád bych nejprve řekl, že eh, loňský rok byl pro naši agenturu zvláštní, protože jsme si připomněli 20. výročí eh, nařízení o vzniku této agentury. Vytvořili jsme během 20 let velmi silné mechanismy, které se snaží monitorovat, regulovat drogovou scénu. Eh, snažili jsme se díky tomu reagovat na nové trendy a vznik nových látek. V roce 2013 jsme zveřejnili více než 40 publikací určených pro eh, eh, politiky ale také pro vědce a lidé z praxe. A eh, mezi těmito publikacemi bych rád zmínil dvě hlavní. A sice Evropskou drogovou zprávu, to už jsem vám představil, a také první zprávu o evropském trhu s drogami, strategickou analýzu tohoto bodu. Pokud jde o evropskou drogovou scénu, tak nejdůležitějším trendem v roce 2013 bylo to, že jsme tu zprávu vydali o 6 měsíců dříve, než bylo běžné, což bylo důležitým krokem eh, směrem k tomu, aby naše zpravodajství bylo co možná nejaktuálnější, abychom byli schopni držet krok s velmi rychle se měnící situací na drogové scéně, abychom byli schopni dostat očekávání našeho publika. Eh, v integrovaném balíčku, které, který obsahuje obsahuje velmi rozsáhlé online prvky, které si můžete stáhnout, získáte eh, mnoho informací. Společně s Europolem jsme vydali první zprávu o evropském drogovém trhu. Eh, od jejího vydání v lednu roku 2013 v Bruselu to se stala velmi důležitým zdrojem pro eh, informace. Společně s dvěma dalšími publikacemi naší agentury eh, byla tato publikace nominována americkou knihovnickou eh, asociací na, eh, nebo byla označena za významný vládní dokument. V roce 2013 naše agentura působila i nadále jako zdroj informací Centrum excelence. Účastnili jsme se různých seminářů, konferencí a celkem 280 Eh, akcí, které byly s drogami zpěty. Eh, kromě toho tu vznikaly i nové sítě, jejichž se eh, naše agentura účastní. Posílili jsme naše partnerství s agenturami, především s Europolem, s ním spolupracujeme takřka každodenně, vyměňujeme si metodologické a strategické informace, vydáváme společné strategické analýzy, například ty zprávy o trhu a kromě toho se společně snažíme podporovat fungování e, evropského systému časného varování. Společně s CEPOLem jsme e, nabízeli školení mm, na téma pašování drog a boje proti němu. E, společně s Eurojustem jsme podepsali e, memorandum o výměně strategických a technických informací v oblasti drogové legislativy, ale kromě toho spolupracujeme i s dalšími partnerskými agenturami ECDC, EMA a e, tak dále je tu, jsou tu ještě jiné subjekty, které bohužel nejsou zmíněny v legislativě, o které budeme později eh, diskutovat. Kromě toho jsme eh, spolupracovali i s regionálními projekty. Eh, v roce 2013 to, byla především, to byl především úřad OSN pro drogy a s tím zpětou kriminalitu a nebo organizace CICAT. V loňském roce jsme Eh, méně spolupracovali s Interpolem a letos tady ta situace se může změnit. Vedle pokračující spolupráce s kandidátskými zeměmi nyní nabízíme projekt technické pomoci v rámci evropské politiky sousedství. Díky tomu by se měly v těchto zemích vytvořit nástroje pro monitoring drogové scény, což Evropská unie považuje za prioritu. Rok 2013 byl také e, rok, který před nás postavil mnoho nových úkolů. Já už jsem některé z nich zmínila, je jich mnohem víc. Vzniklo nové množství nových psychoaktivních látek, které byly zaznamenány v evropském systému eh, včasného varování. Eh, do dnešního dne jich bylo 78. Kromě toho jsme eh, se zabývali indikátory eh, dodávek drog. Kromě toho eh, jsme byli mnohem častěji žádáni, aby jsme vystupovali na důležitých eh, jednáních a prezentacích. Často jsme navštěvovali, nebo často se k nám dostávali návštěvy. V tomto týdnu už jsme měli návštěvu z výboru pro spravedlnost dánského parlamentu, ministra zahraničí Maďarska, lisabonského mm, primátora a tak dále. Já si myslím, že v tomto kontextu vás pravděpodobně nepřekvapí, že do konce eh, roku 2013 jsme vynaložili 99,74 našeho rozpočtu. A nyní mi dovolte, abych řekl pár slov o budoucnosti. V tuto chvíli eh, pracujeme na příští tříleté strategii a na pracovním programu na léta 2016 a 2018. Tento proces je doprovázen rozsáhlým konzulta- rozsáhlou konzultací, do které jsou zapojeni všichni klíčoví hráči, včetně Evropského parlamentu a kromě toho je do něj zapojena i široká veřejnost. Naším eh, obecným cílem bylo to, abychom přispěli k bezpečnější a zdravější Evropě a učiníme tak tím, že posílíme náš systém monitoringu, který je založen na dat faktech, které zezbíráme eh, z národních kontaktních bodů z 28 členských států, z Norska a Turska, Turecka a kromě toho eh, se budeme snažit popisovat eh, fenomén drog jak z hlediska nabídky, tak z hlediska poptávky. Budeme se snažit monitorovat použití drog a také vytvořit rámec pro monitoring zneužívání léčiv. Kromě toho se budeme snažit dále investovat do eh, oblasti reakce na eh, použití drog a vyvíjet příklady dobré praxe. Kromě toho zlepšíme aktuálnost našich informací tím, že budeme i nadále zpravovat systém včasného varování eh, v souladu s novou legislativou EU, které by mělo nahradit současné rozhodnutí Rady o nových psychoaktivních látkách a kromě toho budeme investovat do eh, analýzy hrozeb, do analýz odpadních vod a tak dále. Dámy a pánové, po čtyřech letech stabilního rozpočtu eh, v roce 2014 naše agentura eh, jako jediná agentura v rámci kapitoly 3 musí snížit svůj rozpočet o 5%. A v tomto kontextu bych rád poděkoval vašemu výboru, že jste počátkem tohoto měsíce hlasovali pro pozměňovací návrh, který by pomohl zvýšit rozpočet na rok 2015 Eh, my jsme eh, předevčírem měli, eh, návštěv, nebo z nás navštívil Martin Schulz a pan předseda parlamentu zdůraznil, že je potřeba, aby se rozpočet naší agentury v roce 2015 navýšil. Já vám tedy velmi děkuji za pozornost a byl bych velmi rád, kdybyste mi položili otázky, rád na ně zodpovím. Děkuji. Děkuji, pane Geci za tuto skvělou prezentaci. Jak jsem říkal na začátku, od toho úplného úvodu přišlo mnoho poslanců a myslím si, že to jasně svědčí o zájmu o tuto práci. Jak jsem říkal na začátku, v této oblasti sehráváme čím dál důležitější parlamentní roli Řešíme teď tedy dvě otázky, jednak tedy nařízení o nových psychoaktivních látkách a definování drogové směrnice. Máme zde oba dva zpravodaje, takže těm bych dal slovo jako první, oni se přihlásili a potom eh, dáme slovo ostatním. Takže možná tedy nejdříve dostane slovo pan Bony. A potom, Tereso, jestli se chcete vyjádřit vy bylo by dobré, abyste směrovali své otázky na pana Gece, protože máme poměrně dlouhý seznam. Takže nejdříve tedy kolega, kolegyně, která je tedy zpravodajkou pro definování drogové směrnice. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane řediteli, za vaši jasnou prezentaci a informaci o aktivitách agentury v roce 2013 a Děkuji za to, že jste popsal i ty výzvy do budoucna. Teď budu mluvit polsky, takže sekundu na to, abyste si nasadili sluchátka. Děkuji za tu zprávu, je velmi dobře připravená. Chtěl jsem upozornit na několik věcí. Ta zpráva velmi dobře popisuje nové trendy, zároveň ty, které se týkají kanálu dodávání různých psychoaktivních látek. Roste i význam internetu, tedy v negativním smyslu. Je zde možnost prodeje přes internet a zároveň zpráva hovoří o rostoucí hrozbě, která se týká objevení syntetických opioidů a halucinogenních látek o velmi silných eh, farmaceutických účincích, že i jejich, ne, jejich malé množství může být využito k výrobě mnoha dávek. To je tedy nový jev, eh, taky se to komplikuje, komplikuje se tím kontrola léčiv eh, a vůbec boj proti zneužívání narkotik. Chtěl bych také říci, že zde máme ten systém včasného varování, to je skvělý evropský výdobytek a můžeme ve světě ukazovat, jak dobře tento systém funguje. Můžeme se o těchto věcech dovědět dříve. Aby fungoval ještě lépe, tak potřebuje, potřebujeme standardizovat zdroje informací, aby bylo možno porovnávat údaje, které dostáváme z různých států a ve zprávě vy zdůrazňujete, že ty údaje bohužel nejsou stejné kvality. To je velmi důležitý úkol, který před námi stojí. Další úkol, který před námi stojí, to je vypracování modelu řízení. S těmi institucemi, nebo spolupráci s těmi institucemi Evropské komise, ať už se jedná o uh, oddíly, které jsou eh, zodpovědné za vnitřní trh nebo za zdraví a jsou tedy partnery agentury, protože podle mě to není dostatečně transparentní. Není úplně jasné, kdo je zodpovědný za všechny tyto vztahy a chybí zde koordinace na straně komise a to oslabuje reakce na evropské úrovni na ty nové události. Konečně Děkuji za to, že rok 2015, pokud jde o financování, bude možná ne zvlášť omezený. Když se díváme na údaje, které agentura předkládá, tak eh, si klademe otázku, jaké výzkumy je třeba provést eh, s ohledem na nové psychoaktivní látky. Víme, že je to veliké riziko. Myslíme si, že by bylo potřeba eh, větší náklady na to vynaložit. A kdyby komise byla připravena, tak možná příštích rozpočtech na rok 2016 by bylo třeba na to vyčlenit peníze. A potom otázka, která se týká legislativy, protože jsem byl jmenován zpravodajem k tomuto projektu o nových psychoaktivních látkách a chci tedy říci, že v říjnu, během října, také v jednáních s představiteli Rady a členských států a jiných institucí se vám pokusím tedy do 20. října poslat informace o krocích, které podnikáme, abychom rychle přijali toto řešení, protože je také potřebné. Takže to shrnu. Potřebujeme větší standardizaci zdrojů informací, potřebujeme také zdokonalit ten systém včasného varování. Za třetí, jasnost, pokud jde o odpovědnost za otázky drog v Evropské komisi, za čtvrté finanční zdroje do budoucna a za páté rychlé přijetí legislativy, která se týká nových psychoaktivních látek. Děkuji. Tereso, chcete k tomu přispět? Thank you, Mr. President. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat panu řediteli za všechny informace, které nám předal a také za to, co dnes přednesl ve své prezentaci. Chci vyjádřit svou vděčnost za práci, kterou odvádíte a za práci vašich kolegů z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, aby pomohli Evropské unii ve vyhledávání nových psychotropních látek v zájmu ochrany našich občanů. Myslím, že příliš často vaše agentura, která je podle mě životně důležitá, nemá tolik prostředků, ani není vnímána jako důležitá. Často je považována za nízkoprofilovou agenturu v té celé baterii evropských agentur a to si myslím, že je velmi nespravedlivé a mělo by se to změnit. To jsme viděli, když se rozděloval rozpočet. Tam jste utrpěli škrt, který je větší než u jiných agentur a já jsem se proti tomu postavila v odpovídajících pozměňovacích návrzích a naštěstí díky tomu ten škrt, to snížení rozpočtu nebylo tak velké, jak se původně očekávalo. Já si myslím, že byste měli mít větší rozpočet, protože, jak jste říkal velmi správně, drogové problémy v Evropě nejsou vyřešeny, tento problém neustále přetrvává, problém je, že není dostatečně viditelný, protože členské státy na nátlak občanů sice do toho vkládají více peněz, vkládají více peněz eh, na léčbu, takže ten problém se jakoby překrývá, ale rozhodně není eliminovan. Celý rozpočet, jak jste říkal vy, už je využit a musíme se zamyslet nad tím, jak vaší agentuře pomoci. Myslím, že od posledních let psychoaktivní látky získávají mnohem větší prostor ve srovnání s tradičními drogami, jako je heroin a kokain. Jako jako zpravodajka ke směrnici, kterou se pozměňuje směrnice z roku 2004, která se eh, týká nelegálního obchodování s drogami, především tedy té části, kde se definuje droga jako taková, Musím říci, že jsem pracovala na této směrnici. Teď jsem tedy vystřídala jiného zpravodaje, pana Bonyho, který před chvíli hovořil. Myslím, že rada tady ještě není. Chtěla jsem se jich něco zeptat. Teď se bohužel nemůžu přímo zeptat, ale v každém případě uh, by bylo dobré, aby rada přišla na naši schůzi, protože by nás zajímalo, jak se na to dívá italské předsednictví. Zda je to pro ně prioritou postupovat v těchto jednáních a chtěla bych vědět, jestli už zahájíme třístranná jednání, protože jak to nařízení, tak i směrnice už jsou v té fázi, kdyby ta třístrana jednání klidně mohla být zahájena. V uplynulých letech, jak jsem říkala, roste uh, význam psychoaktivních látek a je to velmi nebezpečný vývoj a mě by z tohoto hlediska zajímalo, jak se díváte na vývoj těchto drog do budoucna v příštích pěti letech, řekněme. A další věc je rychlost transformace těchto látek a také soudní odpověď. Problém je, že nevíme, které tyto látky jsou ilegální, nezákonné a které ne protože v zásadě ilegální nejsou, ale když se potom smíchají, tak potom se z nich stanou nebezpečné látky a v mezemi byla spousta případů letos v létě, ne španělští občané právě měli takovéto látky. Takže vidíte, že to není národní téma, je to opravdu otázka, která se týká všech, kteří jsou i v jiných zemích a objevily se případy těchto drog, eh, které mají různá jména a bylo to opravdu velmi znepokojivé. Hodně se o tom hovořilo ve sdělovacích prostředcích a tyto nové drogy, které se velmi rychle zakáží, tak často ti prodejci a distributoři ani neví, že je ta droga už zakázána. Takže co může Evropská unie v tomto smyslu udělat a jak se může zlepšit informovanost, abychom věděli, které drogy jsou, nebo které látky jsou nelegální a které jsou legální. Děkuji. Děkuji, Tereso. Paní Gomeš. Ah, Děkuji. Chtěla bych se zeptat pana Gece na jednu věc nad eh, tu vaší práci, kde tedy vy pozorujete, monitorujete. Jaké doporučení by se dal Evropské unii a nám poslancům, za vaši observatoř. Jaká doporučení s ohledem na boje, na boj tedy proti, proti drogám? Tak, abychom eh, dokázali potírat tedy organizací zločin, který vyplývá z toho, že jsou drogy konzumovány. A jaký dopad na veřejné zdraví mají různé typy drog a nyní ještě ty nové psychoaktivní látky, které se objevily, syntetické amfetaminy. Jaké doporučení byste dal pro tuto oblast, oblast zdraví? A ještě jedna věc. Vaše agentura se nachází v Lisaboně, což je mé město v mé zemi. Co byste řekl o schopnosti orgánů zejména policejních a bezpečnostních složek, schopnosti orgánů skutečně kontrolovat a redukovat eh, konzum drog, a respektive pašování do drog do země, jako je například Portugalsko, což je, teda země, což je země, kde eh, sídlí vaše monitorovací centrum. Takže mám tady Ehm, jednak na mysli schopnost těch eh, složek a dále prostředky, které jsou dávány ehm, k dispozici i těmto orgánům. A zde mám na mysli to, že ekonomická krize bohužel tady měla negativní dopad, protože se šetří. A prostředky organizovaného zločinu, který souvisí s drogami, ty se nám navýšily. Takže mé zemi skutečně za to vede k problémům. A například eh, je tady i nekontrolovaný pohyb le- letadel, takže, eh, což je také určitá brána, jak mohou eh, do Evropy plynout drogy právě pomocí letů. A mám tím na mysli třeba i ty nekontrolované lety CIA, ke kterým docházelo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, já děkuji mnohokrát za zprávu. Vaše práce je skutečně velmi důležitá a jasně ukazuje, že je zvládat tento problém je možné pouze na evropské úrovni. Děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že zde na tomto výboru máte naši plnou podporu i v otázce finančních prostředků. Myslím si, že je velmi pozitivní, že se Europolu podařilo 15. září v rámci velké akce. Byla to vůbec největší policejní operace posledních let, a že se jim tedy podařilo zatknout eh, asi tisíc podezřelých osob eh, eh, v oblasti zločinu, který se týká drog. To je správná cesta a dále Hovořil jste o spolupráci se sousedními zeměmi a také s třetími zeměmi, neboť to není pouze problém evropský, ale je to problém, který se týká mnoho částí světa. Já jsem členem delegace Evropského parlamentu s Iránem a Vedli jsme celou řadu nelehkých eh, jednání a debat, což sice není naše dnešní téma, ale ve všech těch debatách, které vedeme se často objevuje problém obchodu s drogami. Irán sám eh, není nějakým způsobem poškozován, respektive je také poškozován konzumem drog. Je to pro ně velký problém a iránská strana jednak říká, že mají zájem o naše know-how, jak přistupovat ke konzumu drog, protože oni jsou tím přetíženi. Oni to také v neformálních jednáních přiznávaní, že prostě to nezvládají. A Ochota Iránu nás podpořit eh, pro, při boji proti obchodování s drogami, při, při tom potírání obchodu s drogami tady je. O, oni jsou ochotní více kontrolovat cesty a navíc nás jasně upozornili na to, že tím, že se stáhnou jednotky NATO z Afghánistánu, eh, se vynovří nový velký problém a že musíme eh, počítat s tím, že tam dojde k masivnímu nárůstu obchodování s drogami. Takže je tady skutečně důležitá otázka spolupráce s třetími zeměmi, zejména tento specifický případ, speciální případ Irán, což jistě není jedno duché, protože momentálně nemáme nějaký jednotný typ vztahů s Iránem, ale ty problémy zde jsou a není možné je popírat. Thank you, Joseph. Um, we have... Děkuji, Josefe. Seznam řečníků je poměrně dlouhý. Já jsem řekl na začátku, eh, když eh, sál byl ještě prázdný, já jsem tu byl o devíti, to jenom na okraj, eh, tak jsem tedy řekl, že máme velký eh, zájem o to, to, tomto téma, ale musím tedy eh, seznam řečníků uzavřít, protože máme na programu ještě jedno téma. Eh, nyní má slovo pan Jurek. A prosím, abyste se všichni se svými dotazy vešli do dvou minut. Děkuji, pane předseda. Děkuji za tuto velmi zajímavou analýzu trhu s drogami, ale chybělo mi v ní trochu sociologické analýzy. Určitě máte informace z této oblasti. A byl bych rád, kdybyste je doplnili. Za prvé, jaké kulturní změny v druhém cyklu se projevily v souvislosti s narkomanií? Jaký kulturní eh, kontext eh, přeje omezení drogových závislostí. Jaká je závislost mezi společenskými podmínkami a užíváním narkotik? Například mezi podmínkami rodinného života, výchovou a tak dále. Určitě se to tam objevuje ve všech různých kontextech užívání drog, ale určitě je to tedy v různém stupni, takže co eh, přeje užívání drog a co naopak chrání před užíváním drog. Jsem velmi rád, že zde hovoříme ne s představitelem komise, ale s představitelem Evropského monitorovacího centra, protože vy jste nezávislejší, nejste tedy podmíněni politicky, takže by mě zajímalo, jak se stavíte k legalizaci narkotik v některých našich zemích, nebo tedy k legalizaci některých kategorií eh, narkotik. Co vy jako představitel centra můžete říci na toto téma? Děkuji. Děkuji a děkuji, že jste dodržel čas. A nyní má slovo pan Vosenberg, prosím. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το παρατηρητήριο και τον κύριο Διευθυντή για την λεπτομέρεια. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, centru a děkuji jeho řediteli za detailní analýzu celé záležitosti. Já jsem nově zvolená řecká europoslankyně, jsem právnička, už 32 let pracuji v oblasti práva a hodně jsem bojovala proti obchodování s narkotiky. V tom výzkumu, nebo tedy v tom vašem eh, projevu zaznělo, eh, že se zabýváte také webovými stránkami, kde je velmi obtížné identifikovat server nebo toho operátora, protože nesídlí vůbec eh, v Evropské unii. Vše to, co jste řekl o Evropském monitorovacím centru, je velmi zajímavé. Nicméně je důležité vést vyšetřování proti těmto webovým stránkám, aby se dalo bojovat proti tomuto jevu. Další způsob, jak bojovat eh, proti obchodování s drogami, je zaměřit se na nelegální imigraci, protože v mé zemi je spousta migrantů právě v souvislosti se situací v Sýrii. Máme zde spoustu uprchlíků, kteří přicházejí přes Turecko. Víte, jak je obtížné kontrolovat námořní hranice. Takže úřady zadrželi převaděče, kteří kromě převádění těchto uprchlíků se věnují také pašování drog a obchodování s drogami. Takže jedná se o skutečné sítě obchodníků s drogami, kteří se věnují obchodování s drogami a zároveň také fungují jako převaděči a věnují se tedy obchodování s lidmi. Takže to by také bylo určitě zajímavé. Hovořil jste o období 2016-2018. Já osobně jsem velmi nakloněna financování všech akcí, které chcete podnikat v této oblasti, ale v jižních zemích, jako například v mé zemi, která je tedy součástí programu úsporných rozpočtových opatření, tak tam byly realizovány velké škrty na ministerstvech, jako je ministerstvo vnitra, ministerstvo bezpečnosti také úřad ombudsmana a právě tito lidé, tato ministerstva jsou zodpovědná za boj proti drogám a drogovým závislostem. Víte, Určitě si uvědomujete, že omezení prostředků brání práci všech těchto složek, takže Za takovýchto podmínek je velmi obtížné pohnat ke zodpovědnosti všechny tyto, tyto obchodníky s drogami. A v naší zemi je tedy obchodování s drogami trestným činem a všechno tedy probíhá před trestními soudy. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Anna He, což je další kolegyně, která na tomto bodě pracuje. Děkuji, vyslechla jsem si zprávu s velkým zájmem. A My jakožto skupina socialistů jsme velice úzce sledovali vždy tuto problematiku boje proti konzumu drog a e, taková první novinka, kterou já jsem se tady dozvěděla, co se týče nových látek ze Švédska, to bylo 15 mladých lidí, kteří minulý týden se dostali do nemocnice, protože eh, skonzumovali eh, spice a tady si myslím, je skutečně velmi závažné to, že nám narůstá rozmanitost těch různých látek a tento problém se zostřuje v celé Evropě. Máme se tedy problém zdrojů, odkud poscházejí a další problém je ten, že my se musíme snažit posílit naše prostředky boje proti tomuto problému. Takže dále je důležité mít jakýsi robustní systém pro kontrolu a pozorování těchto fenoménů, protože eh, konzum drog má skutečně závažné dopady na veřejné zdraví. Když se podíváme na statistiky, které nám přichází českých států, tak jasně vidíme, že mnoho těchto otázek, které řešíme na úrovni EU, jak si závisí na těch statistikách, které jsou nám předkládány členskými státy a každý český stát tomu přistupuje poněkud jinak. Děkuji. Děkuji, ano, a další řečnicí bude paní Stevens. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě konkrétní otázky. Nejprve bych ráda řekla, že jsem se tedy ve zprávě dočetla o evropském systému včasného varování, o tom, že je pod stále větším tlakem, eh, protože musí eh, zaznamenávat eh, větší množství látek, které jsou k dispozici na trhu. Vypadá to, že celá řada členských států zatím nemá k dispozici systém monitoringu. tak aby mohli řešit všechny problémy, které jsou s drogami spjaty, byť samozřejmě drogy představují závažné ohrožení veřejného zdraví. Já bych se chtěla zeptat, jestli tento systém včasného varování může takto vůbec fungovat, jestli by nebylo potřeba ho reformovat, nevím ta, jak, ale možná, že by bylo eh, lepší ho ohodnotit, analyzovat, tak abychom eh, mohli naznačit eh, možné zlepšení. A druhá věc. Všimla jsem si eh, toho, že drogy jsou často vnímány jako něco, co je velmi cool nebo sexy. Pokud jste mladý člověk a berete drogy, tak eh, to působí cool. Nicméně od skutečnost, Eh, že drogy jsou nelegální záležitost, působí eh, ještě atraktivněji, a to nejen pro eh, mladá, mladé lidi, ale někdy i, mm, mm, to tak působí i na lidi starší. To znamená, že se ptám, jestli by nebylo možné se více soustředit na osvětové kampaně, tak aby byly intenzivnější, aby probíhaly častěji, podobně jako v případě tabáku a alkoholu. Ráda bych se zeptala, jestli v tomto ohledu máte nějaké plány a jestli bychom tedy společně s ostatními členskými státy mohli něco zorganizovat. Děkuji. A naším posledním řečníkem je paní Žoli. Děkuji za tuto velmi zajímavou zprávu se spoustou faktů. Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti. Já pracuji v oblasti boje proti drogám už desítky let Začala jsem pracovat v roce 1981. Hodně jsem se zaměřovala právě na to, jak se bojuje proti obchodníkům s drogami a věděla jsem, jak to vše je neefektivní. Pracovala jsem také v Afganistánu, jeden z kolegů říkal, že jak bylo se na to stáhne z Afganistánu, tak eh, prudce vzroste produkce opia. Já vám musím jasně říci, že nemusíme čekat na to, až se jednotky stáhnout, protože úroda z roku 2013 je největší, která byla v Afganistánu kdy sklizena. A to i přes úsilí mezinárodního společenství, přes ty stovky milionů dolarů, které jsme investovali, přes všechny ty kurzy, jak pěstovat šafrán místo opia. Přes ty desítky mrtvých eh, z personálu OSN. Co potřebujeme ještě, abychom pochopili, že jsme ve slepé uličce, že boj proti narkotikům nefunguje, že to spotřebovává spoustu zdrojů našich společností a výsledek je nula. a naopak gangům a kriminálním sítím to umožňuje mít prostředky, financuje to mafii, financuje to teroristy, protože my nejsme schopni přerušit řetězec mezi nabídkou a poptávkou. Takže bylo by vhodné, kdyby teď, po 40 letech neúspěchu, jsme konečně dospěli k tomu, že počet eh, uživatelů se znásobil a to i přes všechny prostředky, které jsme do toho vložili a my jsme nebyli schopni to zastavit. Já připomínám, že veškerý boj proti praní špinavých peněz byl neúspěšný. Peněz tedy pocházejících z drogového obchodování. A já vyzývám vás, kolegy, abyste z toho vyvodili důsledky a abyste se podívali na to, jaké výhody by nám mohla přinést možná legalizace drog. Děkuji. Eh, zazněly tu velmi dobře informované otázky a komentáře, to znamená, že k nám eh, budete muset zase eh, brzy přijít. Pro, nevím, jestli se vám podaří odpovědět na všechny dotazy, ale pokuste se, prosím. Kolik času mi dáte, pane předsedo? Já to nechám na vás. tak eh, eh, dobře, takže pokud eh, mi dáte nějaký čas, tak se vynasnažím. Děkuji. Milí členové výboru Libé, musím říci, že jsem velmi pozitivně překvapen vašimi dotazy. Byl jsem tu často, ale nikdy jsem tu fyzicky neviděl tolik poslanců a nikdy jsem nezaznamenal takový zájem o tuto diskuzi. To znamená, že jsem velmi rád, Vím, že eh, jednou, když jsem tu byl, eh, tak tu byli pouze tři poslanci a Eh, ptal jsem se, proč tedy, nebo zazněla otázka, proč o tu eh, agenturu není větší zá, zájem a je to eh, tím, že ta agentura nepředstavuje problém. My tedy řešíme problémy, je tu problematická situace, kterou musíme řešit společně s vámi a já bych vám chtěl poděkovat za milá slova, která od většiny z vás zazněla na adresu naší agentury. Pan předseda tedy řekl, že mám sedm minut, to znamená, že velmi stručně eh, projdu body, které jste vznesli. Pane Bony, já tady nepociťuji až tolik nedostatek transparentnosti ve spolupráci s komisí. Musím říct, že nás s komisí eh, pojí skvělá spolupráce, především s generálním ředitelstvím pro spravedlnost, eh, vnitřní záležitosti a Sanko. Já vím, že v nové komisi se budou ty eh, kompetence měnit, to znamená, že naše eh, oblast se tedy eh, přesune pro, na vnitřní záležitosti, ale v každém případě vás tady budeme informovat. Pokud jde o standardizaci zdrojů ve členských státech, kvalita dat, to zmínilo několik řečníků, mohu vám k tomu říci to, že se za rok setkáváme zhruba 20krát s kolegy Snažíme se tedy informovat o sběru dat, analýze dat ze členských stát, ve členských státech a mohu říci, že e, v tuto chvíli už to vidíme podobně, hovoříme podobným jazykem a e, určitá míra standardizace proběhla. E, vím, že to má do dokonalosti daleko, ale nepochybně je to to nejlepší, co byste na světě našli. Paní Jiménez Beceril řekla, že tato agentura nemá takovou prestiž, takový význam, jaký by měla mít. Já s tím souhlasím, souhlasím nicméně eh, si myslím, že ta situace se lepší a pokud jde o eh, právní základ, tak eh, není naším úkolem, tak abychom vám říkali, co máte dělat. My jsme tedy subjekt, který provádí právní základ nicméně nejsme partnerem eh, v rámci vytváření tohoto legislativního procesu. Zajímá byla otázka, jak zlepšit komunikaci s dílery. Ano, je pravda, že často eh, dostáváme eh, telefonáty nebo e-maily od vlastníků obchodu. Ano, já jsem byla, mě tedy nabídli novou látku, tu a tu. Eh, můj čínský velkoobchodník říká, že na to dostanu 50% eh, slevu, protože by to mohlo být eh, brzy v Evropě zakázáno. To znamená, že i na takovéto dotazy musíme reagovat. Paní Gomez zmínila celou řadu dotazů, celou řadu věcí. Samozřejmě, že nemůžeme formulovat doporučení. Bohužel se s tím nepočítá. Já nemohu žádná uh, doporučení formulovat, nicméně se snažím co možná nejvíce uh, působit. Já vím, že právě ve vaší zemi jsou velmi závažné problémy uh, Eh, ví, ale na druhou stranu eh, konzumace drog je poměrně nízká ve srovnání s jinými zeměmi, ale je to transitní země pro eh, přesun drog do Evropské unie a musíme si uvědomit, že je to malá organizace, kterou založilo sedm členských států a tato organizace tedy koordinuje spolupráci mezi členskými státy, námořnictvem a policejními orgány, tak aby se e, tedy zamezilo pašování kokainu přes Atlantik a já si myslím, že to je velmi důležitý partner, se kterými spolupracujeme e, e, ale je to tedy operativní agentura. Pan Weidenholzer, odpovím mu anglicky. Uh, Dobře. Myslím si, že je na dni, že máme co dočinění s globálním problémem, který musíme vyřešit pouze globálně. Hmm, to je jasné. Pokud jde o konkrétní bod týkající se Iránu, tak sporadicky máme kontakty iránskými experty v oblasti veřejného zdraví a víme, že tam působí skvělí vědci, skvělí lidé a e, že tam jsou i dobré produkty. Před třemi nebo čtyřmi lety e, jela mise e, Francie, Německa do Iránu, tak abychom zjistili, jak můžeme tu spolupráci ještě posílit. Eh, neexistuje žádná formální spolupráce, která by, nám s Irán, která by nás s Iránem pojila, ale neformálně to funguje. Na úrovni eh, vymáhání práva je to obtížnější. Irán je země, která nám pomáhá bránit tranzitu do Evropské unie. Na druhé straně, eh, pokud hovoříte s iránskými politiky, tak se nevyhnete propagandě a je velmi obtížné Eh, od nich získat nějaké jasné informace. Myslím si, že tady se toho ještě musí hodně změnit. A kromě toho eh, víte, že eh, s těmito zeměmi můžeme komunikovat jenom v tom smyslu, jak to bylo domluveno s SVČ. Další otázka. Já si myslím, že tato naše dnešní diskuze nestačí na toto téma, ale určitě e, víte, že dochází ke změnám v uspořádání rodin, také kultura užívání drog hraje v této souvislosti velmi důležitou roli, ale vidím tady jednoznačnou úlohu členských států, protože právě členské státy by měly působit e, v oblasti prevence drog. E, zazněla tu zazněl tu takový podnět, že bychom měli organizovat více osvětových kampaní a tak dále, ale my si musíme uvědomit, že tato oblast často není analyzována, hodnocena a vypadá to tak, že e, některé ty e, kampaně, ke kterým tu docházelo, byly dokonce e, kontraproduktivní. Pokud ovšem půjdeme do určitých oblastí, do, oslovíme určité rizikové skupiny eh, při vší eh, politické korektnosti, tak eh, to samozřejmě můžeme zkusit v rámci prevence. A pokud jde o tu takzvanou ekologickou prevenci, tak eh, to je také velmi důležité. Je důležité působit preventivně již v prostředí těch lidí, to znamená soustředit se na rizikové rodiny a tak dále. To znamená, že v tomto ohledu si myslím, že jsme na dobré cestě. Pokud jde o legalizaci, tak k tomu nemohu bohužel nic říci. V každém případě sledujeme to, co se děje ve světě, konkrétně současnou eh, diskuzi o eh, konopí, velmi pečlivě to sleduje a Eh, Uruguay nám tady nabídla, že, že bychom společně mohli být součástí eh, vědeckého eh, výboru. Bohužel na to nejsou zdroje, bylo by to velmi pěkné. Rád bych vám v této souvislosti řekl jednu věc. Neexistuje v žádném členském státě debata o legalizaci. Já nevím, nevidím eh, možnost, že by tomu tak eh, v budoucnosti bylo, ale prosím, eh, sledujte, co se děje v občanské společnosti, co se děje na úrovni nevládních organizací. Myslím, že tato diskuze bude do budoucna hrát větší roli než v současnosti. Paní Rosenberg se ptala na nelegální migraci, na migraci jako takovou. To je samozřejmě důležitá otázka. Já jsem Eh, vedl mnoho rozhovorů s ředitelem Frontexu o tom, jak bychom mohli lépe zjistit, jestli pašování nebo obchodování s lidmi je spjato i s pašováním drog. Víme, že kriminální skupiny eh, se neomezují na jednu eh, komoditu, pokud tedy lidské bytosti mohu označit za komoditu. Ty lodě, které plují přes středozemní moře. To je eh, samozřejmě jeden příklad, ale je samozřejmě velmi obtížné získat informace o tom, eh, co se na nich přepravuje. Pokud jde o Řecko, tak jsme samozřejmě v těsném kontaktu s našimi eh, partnery. Víme, že škrty eh, ve zdravotnictví například v Řecku jsou eh, značné, nicméně tam máme skvělé partnery a víme, že se snaží za těchto velmi obtížných eh, okolností odvádět dobrou práci. Eh, vím, že právě v oblasti zdravotnictví eh, zažíváme škrty a jsme pod velkým tlakem ve eh, většině členských států. Pokud jde o to, o čem hovořila paní Het, to znamená 15 hospitalizovaných lidí po užití drogy Spice, to, je, to jsou tedy kousky bylin spjaté nebo spojené se e, syntetickými e, drogy jsou různé druhy, různě nebezpečné, nicméně e, jsme se tím zabývali. V minulých týdnech jsme Eh, tedy zaznamenali dva velké skandály s užitím a také po požití eh, této drogy mnoho lidí zemřelo. Ano, už končím, pane předsedo. Pokud jde o reformu systému včasného varování, tak tady budu hovořit pouze krátce, mohu to vzít stručně. My samozřejmě ten proces velmi těsně sledujeme. Eh, to se týká nové legislativy, protože my jsme také v kontaktu s paní Jiménez Beseril, s panem Bony Myslím si, že pokud jde o ty agitační osvětové kampaně, tak o tom už jsem hovořila. Pokud jde o Afganistán, tak to je téma, o kterém bychom mohli hovořit dlouhé hodiny, dlouhé dny. Vím, že je to globální problém. A myslím si, že tedy problém, že tento problém není v Evropě ani jinde, není brán dostatečně vážně. Já vím, a už jsem to řekl ve své zprávě, že problém drog není eh, dnes již tak viditelný. To znamená, že mnoho eh, politiků o něj nemá takový zájem. Já si myslím, že je to eh, trochu zapomenutá otázka Nicméně pokud se podíváte, k čemu ve světě dochází, tak si musíme přiznat, že se, hrají, že se odehrávají horší věci, že máme závažnější problémy, ale i ten problém drog eh, je velmi důležitý a my tedy na něm budeme pracovat a budeme se snažit vám poskytovat co možná nejlepší informace. Velmi vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Pane Geci, děkuji. Opravdu se vám podařilo v tak omezeném čase odpovědět každému. Děkuji. Kolegové, je jasné, že poslanci mají obrovský zájem, především noví poslanci o toto téma. Máme legislativní postup, jimž se budeme řídit, ale je zde i konkrétní zájem podle jednotlivých zemí. Takže já to ještě proberu s koordinátory a dohodneme nějaký termín, kdy zase pozveme agenturu a kdy povedeme rozpravu, která odrazí ten váš zájem, který jste projevili dnes. Wolfgangu, ještě jednou vám děkuji, že jste mezi nás přišel. Děkuji. Uh, a my přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme zde prezentaci komise pod dalším bodem. Máte technickou připomínku? Co pak se děje? I can't hear you. Neslyším vás. Okay, is it a silent point of order? No? Tak to byla tichá technická připomínka. To byl tedy britský, britská tichá technická připomínka. Kolegové, jako příští bod máme prezentaci komise v průběhu jednání o přepracovaném znění dublinského nařízení, které bylo přijato v červnu 2013 jako součást společného evropského asilového systému, se spoluzákonodárci nemohli dohodnout na konečném textu článku 8.4. Parlament byl přesvědčen, že v případě nedoprovázených nezletilých bez rodiny v rodině, tedy v Evropské unii, když tedy tento nezletilý podal žádost v členském státě, tak právě ten členský stát, kde se nezletilý nacházel, by měl být zodpovědný za řešení této žádosti o mezinárodní ochranu, aby se to dítě nemuselo zbytečně přesouvat. Rada ovšem nepřijala toto stanovisko, takže v té době konečná politická dohoda vypadala tak, že článek 8.4 zůstal ve stejném znění jako předcházející verzi dublinského nařízení. Nicméně u Evropského soudního dvora tehdy probíhal případ C648.11, a e, ten rozsudek, který se očekával, by měl obsahovat hlavní princip e, pro budoucí změní článku 8.4 a spolu, spoluzákonodárci se rozhodli, že tento rozsudek e, se tedy stane konečným zněním článku 8.4 a bylo přijato společné prohlášení tři institucí, které bylo přenošeno, přiloženo k legislativnímu aktu. A komise potom tedy po tomto společném prohlášení vydala návrh, že se obsah článku 8.4 uvede do souladu s výsledkem tohoto nového judikátu. Takže komise tedy představí tento návrh a potom budeme mít eh, ještě debatu a začneme s pravodem a s čtyřnavými zpravodaji. Nyní dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo komise. 26. června přijala cílený návrh, kterým se upravuje článek 8.4 Dublinského nařízení o otázce stanovování příslušnosti členského státu, který je zodpovědný za proskoumání žádosti o mezinárodní ochranu ze strany nezletilé osoby. Jak jste říkal, tento návrh je výsledkem toho, co v posledním trialogu požadoval parlament a Evropská rada, aby se zrevidoval článek 8.4, jakmile bude vynesen rozsudek Evropského soudního dvora v případě MA. Evropský soudní dvůr vydal svůj rozsudek 6.6.2013 a dovolte, abych zdůraznil, že návrh komise chce kodifikovat eh, tuto judikaturu Evropského soudního dvora, nic více, nic méně. A mám dvě horizontální poznámky. V souladu s listinou o právě dítěte, o právech dítěte a v souladu s tím, co je obsaženo v tomto rozsudku, tak komise zajistí, že zájem nezletilého bude vždy prioritou v dublinském postupu. Návrh tedy stanoví, že nedoprovázení nezletilí, kteří jsou eh, nejzraditelnější skupinou žadatelů o mezinárodní ochranu, nebudou zbytečně přesouváni z jednoho členského státu do druhého a že posuzování žádostí nebude zbytečně prodlužováno. A teď trochu specifičtěji. Na základě těch úvah obsažených v rozsudku, v rozsudku návrh pokrývá dva scénáře kdy tedy ti nezletili nemají eh, žádnou rodinu na území EU. První případ vypadá tak, že když nezletili podal několik žádostí o mezinárodní ochranu v různých státech, včetně toho státu, kde se aktuálně nachází, tak právě ten členský stát bude zodpovědný za posouzení žádosti. A to je obsaženo v článku 8.4a našeho návrhu. Druhý případ, druhý scénář vypadá tak, když ten nezletilý, který je žadatel o mezinárodní ochranu, je přítomen na území členského státu, aniž by tam podal žádost o mezinárodní ochranu, tak tento stát musí nejdříve poskytnout tomu nezletilému efektivní možnost podat tam žádost o mezinárodní ochranu. A to máme v článku 8.4b. A v tomto kontextu máme dva podscénáře. První vypadá tak, že poté, co nezletilý dostane příležitost podat žádost, se tedy nezletili rozhodne podat tuto žádost, tak potom zůstane v tomto členském státě a ten bude zodpovědný za posouzení jeho žádosti. To je článek 8.4b, druhý pododstavec. A druhý scénář vypadá tak, nebo podscénář vypadá tak, když se nezletili rozhodne nepodat žádost v tom členském státě, ve kterém se nachází, tak eh, zodpovědným členským státem za posouzení žádosti bude ten členský stát, kde nezletilý podal svou poslední eh, žádost, eh, pokud je to tedy v jeho nejlepším zájmu, a to je článek 8.4b, třetí pododstavec. Stanovíme pravidla, která mají usnadnit spolupráci mezi členskými státy, aby se zabránilo zneužívání systému, především tím, že se budou státy navzájem informovat o nově přijatých zodpovědnostech, to je 8.4 body C a D. Na závěr dovolte, abych zdůraznil ještě jednou, že ve světle výzvy obou spolu zákonodárců na komisi, komise začlenila judikaturu Evropského soudního dvora do tohoto nařízení a my spoleháme jak na Evropský parlament, tak i na rado, že bude vedeno efektivní jednání o tomto legislativním aktu, které doufáme bude velmi brzy uzavřeno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Kolegové, velmi se omlouvám, u toho předcházejícího bodu jsem byl velmi schovývavý, tolik kolegů chtělo hovořit, hovořili dlouho, takže, ale bylo to prostě pro ně zajímavé téma. Takže já už jsem si udělal seznam řečníků, protože máme zpravodaj, je zpravodajku a stínové zpravodaje, takže těm dám slovo jako prvních. Prosím, buďte disciplinovaní. Jako první má slovo paní Wikström jako zpravodajka. Děkuji. V předcházejícím mandátu jsem byla zpravodajkou pro přepracované změní dublinského nařízení a bylo to přijato, jak jsme slyšeli, v červnu 2013. Věřte mi, byla to velmi těžká práce, která trvala více než čtyři roky, kdy jsme my jako tým se skutečně jsme velmi zblížili a měli jsme opravdu skvělou spolupráci. U jednoho článku se nám ale nepodařilo se dohodnout a byl to článek 8.4 ve kterém se rozhoduje, který členský stát je příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu nezletilé osoby. Celé dublinské nařízení v tomto smyslu nebylo jasné, tam se neříkalo, že nebo nevyjasňovalo se, zda by to měla být ta první žádost, kterou nezletilý podal, nebo zda ta poslední žádost. Mnoho členských států si to vykládalo podle starého dublinského nařízení, tak, že i nezletilí bez doprovodu by měli být přesunuti do toho prvního státu, kam, kde tedy podali žádost. Takže Děti byly posílány ze země do země jako balíčka, my jsme to chtěli ukončit. V jednáních o novém dublinském nařízení se všechny strany dohodly, že toto pravidlo vyjasní, ale nedohodli jsme se na tom, jak by se to mělo udělat. Komise a parlament chtěli říci, že by to měla být ta země, kde nezletilý podal svou poslední žádost o mezinárodní ochranu, zatímco rada pořád chtěla, aby to byla země, kde byla podána ta první žádost. A trvalo to poměrně dlouho a my jsme se snažili a snažili a nikam jsme se nedostali. A tehdy jsme jako parlament eh, museli být velmi kreativní a já bych ráda znovu zdůraznila, jak jsem vděčná za dobrou spolupráci, kterou jsme v tomto bodě měli. V době, kdy probíhalo jednání, se také u soudního dvora řešil případ, který se přesně týkal nezletilého bez doprovodu a příslušnosti k posouzení žádosti. A my jsme se rozhodli, když jsme se nedohodli, že tedy necháme ten text tak, jak vypadal v tom starém nařízení, ale mělo by tam být dodáno, pokud je to tedy v nejlepším zájmu dítěte. A taky jsme udělali jednu věc a to bylo skutečně neobvyklé. Vydali jsme společné prohlášení, které podpořil parlament, rada i komise, ve kterém se říkalo, že jakmile bude vynesen rozsudek Evropského soudního dvora, této konkrétní věci, tak by komise měla znovu otevřít tento článek v dublinském nařízení a předložit nám návrh, který by odrážel rozsudek Evropského soudního dvora. Jinými slovy, soud tedy rozhodl, co bychom politicky rozhodnout my nemohli. V červnu 2013 před přijetím dublinského nařízení byl tedy vydán rozsudek, který byl celé v souladu se stanoviskem parlamentu, že bychom se vždycky měli vyhnout zbytečnému přesouvání nezletilých a členský stát příslušník posouzení žádosti nezletilé osoby by měl být ten stát, kde nezletilý předložil svou poslední žádost. Návrh komise na pozměnění nařízení tímto způsobem byl předložen teprve v červnu tohoto roku a teď je na nás a na radě, abychom přijali tuto změnu co nejrychleji, jak už říkal i komisař. Je bez pochyb, že bychom vždycky měli jednat v nejlepším zájmu dítěte, to je také uvedeno v článku 24 listiny základních práv. Rozsudek soudu také zdůraznil velmi jasně, že nezletilí bez doprovodu jsou obzvláště zranitelné osoby a proto by nikdy neměly být přesouváni do jiného členského státu. Já velmi vítám návrh komise a věřím, že velmi dobře odráží rozsudek právě tak, jak jsme se dohodli ve společném prohlášení a doufám, že to bude přijato velmi rychlým postupem. Tři ze stínových zpravodajů byli už stínovými zpravodaji k dublinskému nařízení, především Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Jean Lambert, takže velmi dobře vědí, o co tady jde. A já jsem dnes velmi ráda, že mohu přivítat nové stínové zpravodaje do eh, týmu Robertu Mecolu, Malin Björk a Lauru Ferraru. Velmi se těším na spolupráci s nimi a Předpokládám, že to bude hladký proces, protože v podstatě jen jde o přizpůsobení znění tohoto nařízení rozsudku soudního dvora a nemusí se znovu otevírat žádná další část tohoto nařízení. Doufám, že Rada k tomuto návrhu bude přistupovat stejně, protože už se k této změně zavázali a těším se na spolupráci s italským předsednictvím na této věci. Velmi brzy se obrátím na stínové zpravodaje se svou zprávou a s návrhem agendy. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji. Děkujeme vám, Cecílie, za toto, uh, tento komentář. Uh, nyní tedy dostanou slovo Eh, stínoví zpravodajové. Cecílie už vás všechny zmínila, eh, takže nejprve má eh, celo, slovo stínová, stínová zpravodajka za EPP. Ano, je pro mě velká čest, že mohu být stínovou zpravodajkou v tomto bodě a ráda bych řekla, že budu i nadále ráda spolupracovat, podobně jako Anna Maria přede mnou budeme i nadále spolupracovat eh, v zájmu EPP. Jak řekla Cecílie, musíme především dbát na to, aby se chránili zájmy eh, nezletilých. V minulém roce žádost o azyl podalo 15 000 nezletilých, to znamená, že musíme zajistit Eh, jasná pravidla, tak aby bylo zaručeno, že tyto ne, ne, nejzranitelnější osoby nebudou nějak zneužity. To je tedy v tuto chvíli všechno a jak už jsem řekla, budu eh, spolupracovat co možná nejlépe, tak abychom to, eh, to efektivně zvládli. Děkuji a nyní Sylvie Griom za SAD. Já se pokusím být stejně stručná jako kolegové. I já jsem velmi ráda, že to, co zde zjasnilo, jasně svědčí o tom, že otázka nezletilých bez doprovodu je nadále považována za velmi důležitou a v diskuzích, které probíhaly mezi parlamentem a radou, se o tom také hovořilo. Toto společné prohlášení bylo tedy vytvořeno svého času a podle mě to byl správný krok. I ten rozsudek Evropského soudního dvora přinesl návrhy, které my z toho vyvozujeme a které zde vyjmenovala Cecilia, takže se k tomu nebudu vracet. Jsem velmi ráda, vítám tento rozsudek a jeho interpretaci. Pokud jde o formu, tak toto vyjasnění bylo opravdu velmi důležité. A je to třeba říct si, mnozí z vás to říkali, jde především o zájem dítěte, ale také o to, co musíme uvést do praxe. A myslím si, že ta zranitelnost nezletilých byla náležitě zohledněna a Tímto způsobem se nám podaří zabránit zbytečným přesunům. K tomu návrhu, který nám předložila komise, ten určitě vítáme. Myslím si, že bychom ho neměli skoro vůbec měnit, abychom dosáhli správné rovnováhy, pokud jde o tyto nezletilé. Jen doplňková otázka, možná na komisi Pozorujeme už nějaký dopad na nezletilé, na přesuny nezletilých od té doby, co byl vydán tento rozsudek? Máte o tom už nějaké informace? Pokud jde o ten text jako takový, tak mohu Cecílii jen ujistit o své spolupráci. Děkuji, Silvie. Za ECR eh, nyní promluví pan Kirkhope. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme konstatovat, že to také podporujeme. Nechci, abychom ztráceli čas a abychom ztráceli ze zřetele eh, s tím související otázky a jednou z nich je celý ten problém s posouzením věku, protože poskytnout ochranu je pro mladé lidi samozřejmě velmi důležitá věc. Nicméně jsme zaznamenali také důkazy o kriminální činnosti, která, eh, která tedy byla eh, prováděna eh, za zneužití humanitárních důvodů. Já si myslím, že právě ten věk je velmi ožehavá věc a musíme být v tomto ohledu velmi obezřetní, pane předsedo. Hovořili jsme o přijetí mladých lidí, o jejich příjezdu do eh, země Jde o to, aby se s nimi nešoupalo po celé Evropě, to je ta hlavní věc. Nicméně ty standardy přijetí, které se na mladé lidi vztahují v jednotlivých členských státech, se velmi liší. A musím říci, že máme velké obavy, pokud jde o některé členské státy, jejich standardy týkající se nezletilých eh, dětí mm, nejsou zkrátka přijatelné. A právě proto eh, jsem velmi rád, že tu platí ten všeobecný princip. Myslím si, že musíme zaručit, aby všechny eh, členské státy měly standardy, které budou dost vysoké, to je první věc. Za druhé, musíme se podívat na tu otázku posouzení věku a za třetí, a já jsem to eh, zmiňoval vždycky, když jsme hovořili o migraci, musíme zajistit, aby ti, kteří jsou zodpovědní za využívání a zneužívání dětí, eh, těch, kteří, které jsou tady bez doprovodu a které nedoprovolně přijíždějí, aby, eh, abychom tedy posílili práci Europolu, Frontexu, tak, aby tito lidé byli povoláni k zodpovědnosti a eh, také státy, které za to mohou, eh, musí za to zodpovídat, protože často se, jsme svědky velmi nemorálního jednání. Děti by neměly trpět a ty, eh, ti, kteří mohou za jejich situaci, by za to naopak trpět měli. Ano, eh, dobře, děkuji a za GUE je stínovou zpravodajkou paní Björk, prosím. Tak se mi Ja, det kommer inte som någon överraskning att vi i GUNGL eh, är... Určitě nebude překvapením, že naše frakce se staví velmi kriticky k celému dublinskému nařízení a chtěli bychom ho úplně změnit. Ten návrh je v souladu s mezinárodním právem a je v zájmu dětí a všichni zde přítomní víme, že ve skutečnosti to ale není vůbec dodržováno ani v našem zákonodárství, ani v postupech jimiž eh, naše děti procházejí. Já znám příklady ze Švédska, ale myslím si, že stejná situace je ve všech členských státech. Eh, proto se velmi, velmi tedy vítáme rozsudek Evropského soudního dvora a vítáme také návrh komise. To bude znamenat zlepšení především pro tu skupinu, eh, která unikne tomu dublinskému nařízení a těšíme se na další spolupráci se spravodajkou. Děkuji a děkuji také za stručnost. Ještě máme Žana Lamberta, Lambertovou, která byla spravodajkou, stínovou spravodajkou za ALDE. Ano, děkuji. Já bych eh, ráda vyjádřila úlevu, že byl vydán tento rozsudek. Je škoda, že jsme museli čekat na rozsudek Evropského soudního dvora, co většině lidí připadalo úplně zjevné, že prostě nebudete děti zbytečně přesouvat. Ani dospělé byste nemuseli zbytečně přesouvat, mimochodem. Měli bychom, jak říkala zpravodajka, pospíšit k rychlému konci, ale souhlasím také s určitými věcmi, které zde byly zmíněny ze strany kolegů. Jak budeme tuto otázku implementovat, jak dosáhnout toho nejlepšího zájmu dítěte? Požadavek je, aby členské státy v této věci spolupracovaly. A jedna z věcí, kterou víme, je ta, že je to velmi odlišné v některých členských státech. Některé nemají odpovídající ochranné mechanismy a to byl jeden z problémů, které vedly k těm přesunům. Tam, kde byly slabé mechanismy, tak děti byly vystavovány, vystavovány ještě většímu riziku. A já si myslím, že to je věc, na kterou se určitě musíme zaměřit. Timothy také hovořil o bezpečnosti dětí, o přijímání dětí Víme, že eh, někde máme země, kde se z těchto středisek, eh, kde jsou děti eh, schromažďovány, děti prostě ztrácejí. Takže to je jeden z problémů, alespoň tedy dublinským nařízením se tento problém snažíme vyřešit. Bylo by hezké, kdybychom vyřešili i více problémů, ale udělali jsme, co jsme mohli. Děkuji, Jean. Stínovou zpravodajkou za FDD je v současné době Laura Ferrara. Děkuji, pane předsedo. První zpráva, je to první zpráva, ke které jsem stínovou zpravodajkou, takže jsem velmi ráda. Děkuji Cecilii Wikström a všem ostatním kolegům. Já velmi ráda budu spolupracovat je nutné, aby prioritou byl zájem nezletilých, ochrana nezletilých. Proto plně souhlasím s principem, který potvrdil Evropský soudní dvůr, aby se vyhnulo těm zbytečným přesunům. Ideálně by bylo, abychom stanovili také standardy, normy pro přijímání těchto dětí, které by přijali všechny členské státy. Musíme jít určitě tímto směrem a spolupracovat, abychom měli tyto minimální standardy. Děkuji. Děkuji. Máme ještě tři další řečníky. Kolegové, prosím, buďte maximálně struční. Jako první paní Koraca Bild. Děkuji, pane předsedo. Já vítám návrh komise a podporuji línii zpravodajky Cecilie Wikström. Já jsem byla stínovou zpravodajkou za EPP ke zprávě o nezletilých eh, bez doprovodu, tak eh, v té době jsme konkrétně žádali, aby se ukončil ten zbytečný kolotoč, který vyvolává velký stres u dětí, dokonce trauma poté, co přišli bez doprovodu do Evropské unie. Já jsem se ve Švédsku setkala se spoustu dětí, které říkali, že nechápou, proč je posílali tam a zpátky, někdy zadržovali a nikdy jim nevysvětlili, proč, jaký je vlastně ten postup. Takže já opravdu doufám, že se nám podaří rychle ten rozsudek Evropského soudního dvora začlenit do legislativy a ukončit tyto nejasné postupy. Musíme si uvědomit, že dítě je především dítě a teprve poté migrant. Vítám také povinnost informovat eh, členské státy vzájemně o tom, kdo je zodpovědný, protože to pomůže také zabránit zneužívání. Ráda bych, eh, pane předsedo, pouze řekla, že jsme žádali o to, aby byla vytvořena meziskupina pro děti a doufám, že kolegové to vytvoří, tedy podpoří a že otázka nezletilých bez doprovodu, bez doprovodu je skutečně aktuální. Teď jsme svědky obrovské tragédie na našich vnějších hranicích. Jen ve Švédsku jsme letos přijali 4 tisíce nezletilých bez doprovodu ze Sýrie, z Iráku a ta čísla pořád rostou, takže doufám, že kolegové podpoří tuto meziskupinu. Děkuji. Děkuji. Další řečnici je paní Wimberg. Chci jen říci, že v minulém roce Švédsko přijalo asi 4 tisíce nezletilých bez doprovodu. Je to největší počet eh, v Evropě a více než všechny středomořské státy dohromady. Přijímáme 31% všech nezletilých bez doprovodu. Prosím, uvědomte si, že Švédsko leží úplně na severu. Než se dostanete na území Švédska, musíte procestovat alespoň pět jiných členských států. Toto nařízení pouze posiluje nedostatečné činnosti a nedostatečnou kontrolu hranic v jiných členských státech. My musíme posilit ochranu hranic, aby všechny členské státy na sebe vzaly odpovědnost a nejen všechno kladly na bedra Švédska, Německa a Velké Británie. Potřebujeme také diskusi o šengenském nařízení a o dočasných kontrolách na vnitřních hranicích Evropské unie. Paní Majer, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Jsem z Nizozemska, což je země, která přijímá mnoho žádostí o azyl a také mnoho uh, azylu, azylu udělí. Na, na základě tohoto nařízení jsme museli v mnoha případech lidi posílat do země eh, jejich původu. V praxi to často funguje eh, jinak. To znamená, že se neodebírají otisky prstů a nedodržuje se dublinské nařízení. Já si myslím, že eh, právě v Nizozemí je to někdy nevýhodné, protože pro samotné žadatele pro azyl je to eh, v Nizozemsku někdy výhodnější než jinde. Eh, děkuji, děkuji vám za tyto poznámky a jako poslední Eh, promluví zástupce italského předsednictví De Blase a já vás prosím, eh, jestli byste mohl být co možná nejstručnější. Eh. Ano, budu velmi stručný. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem pouze zdůraznit, že tato agenda je prioritou pro italské předsednictví. Budeme úzce spolupracovat i s Evropským parlamentem co nejrychleji abychom zajistili ochranu práv nezletilých, kteří jsou určitě velmi důležitou prioritou pro naše předsednictví. Doufám, že ještě za našeho předsednictví budou zahájeny trialogy. Nemůžeme tedy na sebe vzít teď tento závazek, protože ještě čekáme na reakci členských států na návrh komise, takže vás o tom budeme informovat v následujících měsících, ale můžete se spolehnout na spolupráci z naší strany a velký zájem. Právě to jsme chtěli slyšet. Děkuji. Cecílie, Můžeš eh, to za sebe krátce schrnout? Během deseti vteřin, pane předsedo, jsem velmi ráda za všechny stínové zpravodaje, které mám eh, v týmu. Jsem velmi ráda, že tedy stínoví zpravodajové tu eh, vyjádřili své eh, názory. Pokud jde o to, co řekl Timothy, já bych ráda řekla, že právě posouzení věku je řešeno v nařízení o asilovém řízení. To znamená, že to v podstatě nesouvisí s, tímto novou, s touto novou změnou dublinského nařízení. Prosím, kolegové, pojďme se na to podívat v klidu, pojďme se na to podívat jako na technickou záležitost. Je to změna dublinského nařízení v souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora. Velmi se těším na spolupráci s vámi se všemi a děkuji vám. To je skvělé, pan uh, eh, Cecíli. Uh, eh, odvádíte dobrou práci. Uh, Eh, a to je eh, dobré. Já vám za to děkuji. Děkuji vám, kolegové, děkuji všem eh, stínovým zpravodajům. Mám ještě několik zpráv o příštím týdnu. Za prvé se to týká 6. října, což je tedy Eh, nebo příští týden tady budeme mít slyšení eh, kandidátů na komisaře, eh, všech těch, kteří spadají do kompetence našeho výboru LIBE 29. září od půl sedmé do půl desáté. To bude Günther Oettinger, společné slyšení i Trekult Libe. Libe tam bude jako doprovodný výbor. V úterý 30. září od půl druhé do půl páté to bude Dimitris Avramopoulos což je, to je E, čistě naše slyšení ve středu 1. října od půl druhé do půl páté odpoledne. To bude Věra Jourová. Je to společné slyšení Libe, Imko, Jury a FAM. FEM e, v pondělí 6. října od půl sedmé do půl desáté večer e, slyšení s Andrusem Ancipem. Je to slyšení výboru IMKO, kde jsme přidruženým výborem a konečně v úterý, v úterý 7. října od 9 do 12 dopoledne Franz Timmermans. Eh, omlouvám se, to se změnilo, není to v 9 dopoledne, ale je to odpoledno, odpoledne. Eh, původně to mělo být společné slyšení Libe, Jury a Vko, nicméně konference předsedů rozhodla, že to bude eh, otevřené slyšení a o přesných podmínkách se ještě bude rozhodovat, to znamená, že vás budeme informovat o tom, co to znamená, nicméně určitě tam budeme jako výbor zastoupeni na tomto slyšení. To znamená, že tolik ke slyšením během dvou příštích týdnů. Děkuji vám všem za vaši vaše příspěvky a jednání končí. Colleagues, a 10 minutes break and then coordinators.